Ráda vítám všechny členy výboru osobně, takže já vás tady vítám. Nechci trestat ty, kteří přišli včas. Já jsem si říkal, že trošku přeruším to ticho při čekání. Většinou máme málo času, většinou také přetahujeme, protože se příliš mnoho lidí hlásí o slovo. A já jsem si říkala, že mám takový dobrý nápad. Místo toho, abychom pořádali konsolidované schůze, sešli bychom se půl dne tady, dejme tomu 17. září, pak půl dne 24. a pak ještě po třetí. A pak tu máme eh, tedy ta překvapivá zasedání 7. a 11. listopady, což celou řadu lidí zaskočí, nedostaví se a to vyřeší ten problém s tím, že se příliš mnoho eh, lidí hlásí o slovo. Ale je vidět, že vlastně tenhle plán ani není potřeba, vzhledem k tomu, jak málo nás tady je. Ale já tedy musím vysvětlit, že my jsme prostě nepořádali kontinuální zasedání eh, z logistických důvodů, nicméně poznamenávám si váš návrh. A teď tedy navrhuji, abychom přijali program s tím, že se budeme snažit program kondenzovat a nebudeme dělat přestávky mezi jednotlivými tématy. Zástupce sekretariátu se právě snaží identifikovat, kde jsou ti členové, kteří jsou potřeba k jednání o každém tématu a až to budeme vědět, tak tedy začneme jednat kontinuálně. Pokud tedy souhlasíte, považuji program za přijatý. A teď musíme vyřešit několik formalit. Já musím přečíst následující doporučení koordinátorů, koho jmenovat jako zpravodaje paní eh, Jiménez Beseril k návrhu o novelizaci směrnice, a rámcové, která bude novelizovat v rámcové rozhodnutí o nezákonném obchodu s drogami. Pak je tu nominována paní Roberta Angelili, je to zpráva z vlastní iniciativy o násilí na ženách a paní Suzana Rojtová, pokud jde o právo ke stanovisku Evropské eh, komise eh, v oblasti monitorování užívání a obchodu s drogami a konečně také eh, paní Veronik Matie Ujon bude zpracovávat zpravdu, zprávu o zveřejněných údajích, eh, pokud jde o fungování agentur Frontex, CEPOL, Europol a dalších. Máte něco proti? Ne, pokud ne, tak eh, těto zpravodajové jsou schváleni. Také musím informovat členy, že vzhledem k velikosti zasedací místnosti a počtu tlumočnických kabin nemáme tlumočení do dánštiny, finštiny, estonštiny a chrovačtiny. A tím se dostáváme k dalšímu bodu programu aktuální stav interinstitucionálních vyjednávání k legislativním balíčkům. Nejprve dám slovo panu Morales a požádám ho, aby nás informoval o dohodě, které se podařilo dosáhnout u směrnice o sezónních pracovnících. Děkuji, Sophie. Není tady dost členů, ale přesto tady chci říct do eh, zápisu, že minulý týden Rada konečně kvalifikovanou většinou schválila novelizaci směrnice o sezónních pracovnicích a chci, aby se v zápisu ze schůze objevilo moje poděkování novým zpravodajům. Nikdo z nich tady není, ale byl bych rád, kdyby se to ocitlo v záznamu. Nyní máme text, který se především zabývá právě sezónních eh, pracovníků, stanovuje minimální standardy, minimální výši mzdy pro migrující sezónní pracovníky a tak dále. Je to první směrnice tohoto typu a já proto chci poděkovat všem, kdo na tomto textu pracovali, zvláště stínovým zpravodajům a také tedy všem eh, pracovníkům například eh, mého štábu, mé asistence. A já vím, že eh, se to takhle obvykle nedělá, ale chci užít této příležitosti k tomu, abych poděkoval všem, kteří tři roky pracovali na tomto velice náročném kusu legislativy. Hlasovat ve výboru se bude 14. listopadu já jsem si velice pozorně vyslechl kolegy a tedy názory ostatních politických frakcí k tomuto velice citlivému balíčku legislativy a myslím, že se nám ve značné míře podařilo dosáhnout koncenzu. Takže ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům, kteří tady sice nejsou, ale jistě jim to sdělíte. Opakuji, že hlasovat se bude 14. listopadu. Děkuji. A teď tedy přečtu, jak to vypadá s jednáním k víceletému finančnímu rámci, trialog k problematice vnitra proběhl 17. října. A poté, co se podařilo dosáhnout pozitivního výboje, pokud jde o kapitolu, která se týká spravedlnosti a také eh, eh, díky tomu, že se podařilo dosáhnout dohody k programů věnovaným spravedlnosti v oblasti prováděcích aktů, aktů přenesené pravomoci. Musím říct, že se podařilo dojít, dojít ke schodě také, pokud jde o minimální nezbytné náležitosti v problematice nebo v kapitole, která je věnována vnitru. Já to čtu, ačkoliv tomu sama nerozumím. Já jenom potřebuji, aby se to ocitlo v zápisu z jednání. Poprvé někdo nahlas přiznává, že to nedává smysl. Pan López předal zpravodajům návrh, který formálně předložila komise, podpořila předsednictví, tomu rozumím v tomto návrhu. Navrhujeme výjimku z minimálního procenta na základě jednoduchého zdůvodnění ze strany členského státu, který tedy toto zdůvodnění musí adresovat komisi. Podle návrhu předsedy není třeba povolit takovouto výjimku v případě minimálních procentuálních prahů, ale tato výjimka na druhé straně tady by měla být posílena o jasná kritéria, kdy ji použít. Pan předseda také děkuje zpravodajům a doufá, že v průběhu jednání se podaří najít společná stanoviska tak, abychom dospěli konečně ke schodě v této velice zásadní věci. A tím se dostáváme k bodu čtyři. Vyrazil pan kolega Ilčev. 18. až 20. září vyslal výbor pro rozpočtovou kontrolu delegaci do hraniční oblasti Bulharska, konkrétně tedy k hranicím s Řeckem a Tureckem. Hlavním záměrem této delegace bylo proskoumat problematiku pašování cigaret a dopadu těchto aktivit na evropský rozpočet. Delegace navštívila několik hraničních přechodů, také detenčních center pro uprchlíky, setkala se zástupci pohraniční stráže, frakce Libe do delegace dosadila jednoho člena Šlo o pana Ilčeva, který se tady účastnil jménem Libe a já mu teď dávám slovo, aby nám řekl, jak tato návštěva eh, proběhla. Vidím také, že pan Maldr, který tu není, který je členem Libe a zároveň také výboru pro rozpočtovou kontrolu, by možná chtěl vystoupit, pokud dorazí. Takže nejprve pan Ilčev. Děkuji, na úvod mi dovolte říci, že chci poděkovat vedení výboru a předsedovi výboru za to, že jsem se připojil k delegaci jakožto delegát výboru Libe. Šlo o delegaci výboru pro rozpočtovou kontrolu, šlo o velmi důležité zajímavé téma, které bylo kontrolováno. Navíc tedy šlo o inspekci, která probíhala přímo v terénu a ve velmi zásadním okamžiku, vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu počtu uprchlíků, kteří přecházejí hranice mezi Bulharskem a Tureckem a zároveň bylo také velmi zajímavé vidět, jak v tomto kontextu fungují ostatní systémy a podsystémy. Delegace zjistila, že pokud jde o investice do vybavení, prostor, proškolení personálu, že to všechno mělo velice pozitivní dopady. Ale nová situace samozřejmě zbuzuje velké obavy, vzhledem k tomu, že na konci září jsme tedy svědky rostoucího počtu Eh, osob, které se snaží překročit hranice s Bulharskem ze strany Turecka a eh, příslušné orgány, které se potýkají s tímto problémem, jsou pod velkým tlakem. Jednak jsou to uprchlíci ze Sýrie, celá řada z nich bez dokumentů a to je také důvod, proč ty postupy, které jim umožňují identifikovat a eh, protože ti to žádají o statut uprchlíka. E, to je tedy důvod, proč e, celé to řízení je velmi pomalé. A bulharská vláda se rozhodla, že použije zkrácené lhuty při řízení a s uprchlíky ze Sýrie. Druhou skupinou jsou lidé, kteří jsou naprosto neidentifikovatelní. Někteří z nich nemají vůbec žádnou dokumentaci, Někteří z nich dávají velice zavádějící informace o tom, z jaké země pocházejí, a někteří z nich, jak se později zjistí, mají nekalé nebo pochybné záměry. Celá řada těch lidí z této skupiny byla vyheštěna. A Poslední skupinou jsou tedy občané jiné, jiných zemí než Sýrie, kteří se však přidávají tedy do té skupiny těch uprchlíků ze Sýrie. Především jde o občany zemí ze severní Afriky, ale také Pakistánu, Iránu, Iráku a Afganistánu. Bulharsko je zemí, která s tímhle nemá skoro žádné zkušenosti. Bulharská vláda se snaží ze všech sil najít řešení dát těmto lidem k dispozici lékařské ošetření, potraviny a tak dále. Celý ten proces má svá specifika, například 75 těch, kteří říkají, že pochází ze Sýrie a proudí skrz Turecko, jsou ženy a děti. A velký počet dětí je bez doprovodu, což je velice zvláštní situace. Je evidentní, že ty děti tedy eh, někdo původně doprovázel, případně byly součástí nějaké skupiny uprchlíků při přejezdu Tureckem, vzhledem k tomu, že Turecko je velká země. Někdy eh, tedy je třeba urazit 1500 až 2000 kilometrů z té východní turecké provincie, kde jsou uprchlické tábory, až na tu hranici s Bulharskem. A najednou tedy na té hranici s Bulharskem se z těchto dětí stávají děti bez doprovodu. Pak je tu jazyková bariéra. Tito lidé hovoří jazyky, které eh, jak se na balkánském poloostrově nikdo nezná. Nehovoří vůbec turecky, dokonce ani arabsky velmi často, ale eh, například eh, farsí, urdu, paštunský jazyk a podobně a další. Někdy i specializované dialekty a exotické jazyky, které používají, které tedy naše příslušné orgány prostě nezvládají. Bulharská vláda proto vytvořila návrh akčního plánu, který by měl být dále rozpracován a přijat v příštích šesti měsících. Obsahuje několik velmi náročných cílů, některé z nich jsou takové neúplně jednoznačné a e, je možné, že tedy veřejné mínění se obrátí proti ním. Nebo vypadají pochybně, pokud to srovnáváme se standardy Evropské unie. Prvním cílem je snaha snížit počet uprchlíků, kteří překračují hranice, což je trošku divný cíl. E, například za tím záměrem se navrhuje vybudovat 35 kilometrů dlouhý drátěný plot na hranici. Ve snaze, jak si přesměrovat toky uprchlíků směrem k oficiálním hraničním přechodům a zabránit nočním přechodům hranice a tedy v době, kdy se střídají hlídky, což je nebezpečné pro obě strany. Druhým opatřením je snaha třikrát posílit počet těch, kteří bí, jsou vyhoštěni zpátky do svých zemí původu. Mezi tyto země nepatří Sýrie, ale primárně tam patří země jako Tunisko, Alžírsko, Egypt, Libie, Irák a Irán, tam, kde je to možné. Půjde o vyhoštění na palubě letadel, ovšem zase tady je tu problém, vzhledem k tomu, že nám chybí znalika, znalost jazyka, znalost kulturního eh, pozadí a proto tedy roste napětí. Například eh, včera v Sofii demonstrovali ve velkém počtu naši nacionalisté a to nemůžeme podceňovat. Bulharsko tedy přijalo velmi zodpovědný přístup, ale také velmi pomalý a svým způsobem nepředvídatelný. Došlo k uzavření dohody mezi Ankarou a Sofií v roce 1967 a máme také společný výbor pro dozor nad hranicemi, který se scházel občas. Nyní padlo rozhodnutí, že tedy bude aktivován a v podstatě bude tedy jednat téměř každý den. Ale část toho problému souvisí také s tím, že Turecko váhá s podpisem readmisní dohody. A bez takovéhle dohody se ten problém ještě zhorší. Je evidentní, a jistě jednoduše pochopitelné, proč se turecká vláda snaží vyjednávat. A říká, možná, že podepíšeme tu readmisní dohodu, pomůžeme našim bulharským sousedům při hledání řešení tohoto problému, pokud nám nabídnete liberalizaci vízového procesu a podobně. Turecké orgány kontrolují svoji část hranice jiným způsobem. Protože v Turecku eh, je tím pověřeno, eh, jsou tím pověřeny policejní složky, což je něco jiného než pohraniční stráž. A tyto jednotky hlídkují pěšky podél hranice a máme celou řadu audiovizuálně zdokumentovaných případů, ze kterých je jasně vidět, že turečtí eh, policisté ještě pomáhají těm uprchlíkům při eh, samotném přechodu hranice, dokonce jim radí, jak se vyhnout bulharským hlídkám. A jakmile takový uprchlík vstoupí na bulharské území, tedy vkročí, tak začne tvrdit, že utíká před válkou. Což je možná pravda ve většině případů, ale veřejnost tedy tomu nevždycky věří. A nyní běží diskuze v Uharsku na téma. Pokud tito lidé by již tedy vlastně obdrželi podporu ze strany Turecka, byl jim umožněn život v Turecku. Je tedy samozřejmě legitimní, že utíkají před válkou, ale asi nemá uh, smysl pochybovat o tom, že ti uprchlíci, kteří se chtějí dostat do Bulharska, nezůstanou v Bulharsku a chtějí se dostat do západních zemí Evropy. To je tady velice ožahavé téma jednání mezi Tureckem a Bulharskem v poslední době. A ještě budu stručný. Diplomatická iniciativa bulharského ministerstva zahraničí se omezila na návštěvu našeho ministra zahraničí v Turecku během této návštěvy byly prodiskutovány všechny ty problémy, o kterých tady hovořím, a také byla prodiskutována finanční podpora ze strany Evropské unie. Přičemž tedy tato dohoda bude reaktivována zpětně paní komisařkou zodpovědnou za tuto oblast. Já tím chci říct, že tohle jsou všechno teoretické diskuze o tom, kdo je to uprchlík, kdo je to migrant, kdo je to žadatel o azyl a tak dále. Zní zajímavě, ale to, co se děje v praxi, ukazuje, že prostě tyhle kategorie nefungují. A proto by asi bylo dobré, kdyby i náš výbor, výbor Libe, kdyby tedy, asi to nestihneme, do konce tohoto roku, ale možná příští rok, v prvních třech měsících, jsme zorganizovali také podobnou delegaci do tohoto eh, prostoru. Děkuji. Okay, thank you very much. Já vám děkuji. Tajemník říká, že údajně návrh je už na programu zasedání koordinátorů na zítřek. Pan Brons, prosím, máte slovo. Děkuji. Vy jste hovořil o investice do eh, hraničního zařízení. Zdá se, že to však nebrání vstupu na území. Znamená to tedy, že jde pouze o záznam vstupu a myslím, že před 18 měsíci jsme uh, zde jednali s, exek- s výkonným ředitelem agentury Frontex a ten nám zde ho- hovořil o turecko-řecké hranici a říkal, že nikdo nepřekročí hranici bez toho, aby byl zaznamenán. Nejde však o zabránění vstupu, jde o záznam o vstupu a potom dojde k, buď k udělení azylu, anebo o nějakém um, dalším řízení. Nejde tedy o přímo vyhoštění, ale o řízení. Je to něco podobného jako to, co se děje v Bulharsku? Děkuji. Prosím, pan Morales, chcete se vyjádřit? Ne, už ne. Pan Ilčev tady chce ještě vystoupit. Všichni již vystoupili. No to je v podstatě to, jak to vypadá v Bulharsku. Víceméně to odpovídá. Samozřejmě já neříkám, že ty náměty na řešení jsou naprosto eh, skvělé či inovativní, ale něco už probíhá, něco už bylo zahájeno. A já jsem navrhoval tureckým úřadům možnost smíšených hlídek tureckých a zároveň zástupců agentury Frontex, kde by se z turecké strany hlídaly hranice tímto způsobem. Samozřejmě, že dohled neznamená Eh, zabránění vstupu. Nemůžete někomu zabránit vstoupit na území státu a překročit hranice to nemůžete. Ale když se taková osoba dostane v terénu přímo na hranici, tak je možné jim poradit, aby se ustoupil od jejich plánu, aby oni sami ustoupili od svého plánu. V tuto chvíli turecké úřady a Já nikoho nechci obvinovat, ale v tuto chvíli určité věci tají. A z původního centra v tuto chvíli vychází informace v tom smyslu, že není možné zbránit vstupu z Malé Asie do Evropské unie. Tyto osoby samozřejmě vědí kudy, protože převaděči znají terén a znají tuhle oblast Turecka a já dobře znám systém. Vím, jak to v Turecku funguje. Není to tak, že bychom podceňovali úřady samotné, ale spíše jejich kapacitu, jejich možnosti. Pokud se turečtí sousedé rozhodnou, že budou ovlivňovat tok tak se jim to podaří. Podaří se jim ovlivňovat příliv těchto osob. V opačném případě by došlo k nepřetelné situaci, že by tok přestěhovalců do Bulharska rostl. A v Bulharsku je 7,3 milionů lidí a tato země není připravena na takovýto příliv lidí a na takovouto výzvu, takže tlak z naší strany, tlak na Ankaru bude více než nutný. Zodpověděl jsem naši otázku? Ano. Děkuji vám tedy. Tím se dostáváme k závěru tohoto bodu na pořadu jednání a dostáváme se, máme čtvrthodinový náskok k bodu 5, což je vysoká společná úroveň bezpečnosti sítě a informací v celé Unii. Spravodaj Karl Schlitter za zelené, ten právě dorazil. Tedy ještě než zahájíme, tak jsme dostali 100 pozměňovacích návrhů do 15. října do termínu. V tuto chvíli však stále ještě neexistuje dohoda o rozdělení kompetencí mezi třemi výbory, která se mají účastnit Libe, Imko a Libe. A Údajně by se mohlo hlasování na výboru Libe odsunout, dokud nebude dosaženo nějaké dohody. V této chvíli předám slovo panu Šlitrovi, navrhovateli a potom budeme dávat slovo dalším, jako jsou stínoví zpravodajové a další zúčastnění. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já však eh, nevidím zde přítomné kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy, já bych se rád obracel na ně. Nejsou zde v sále. Doufám však, že se podaří vám ostatním jim mé sdělení předat. Pokud se na to podíváte, tak zjistíte, že zde dochází k určitému střetu toho, co někteří považují za zásadní infrastrukturu dle mínění jedněch a potom eh, toho, co je považováno dle směrnice samotné za eh, nutné. Na základě posledních debat a na základě debat s panem Švábem vidím, že i on vidí eh, zásadní infrastrukturu v něčem jiném. Takže většina lidí si myslí, že komise zašla trochu příliš daleko, když tam zahrnula i sociální oblast, média, aplikace a tak dále. Já jsem si myslel třeba, že cloud computing do toho patřit bude, protože ačkoliv si myslím, že to třeba není až tak inteligentní věc, tak některé nemocnice například mají uchovávána data tímto způsobem a v tuto chvíli je tahle infrastruktura naprosto zásadní a proto si říkám, jakým způsobem poukázat na jednotlivé příklady a nezahrnout do toho úplně všechno. Takže my jsme o tom hovořili ve Štrasburku a vyplynuly různé náměty. Některé pozměňovací návrhy hovořily o společné kontaktní osobě, o tom, jakým způsobem by se měly předávat informace a to takže bezpečně. Já si myslím, že zde budeme muset najít technické postupy a určitou logiku přenosu těchto dat k tomu, abychom dosáhli eh, určitého cíle. Některé osoby nejsou až, některé data nejsou až tak citlivé z hlediska osobních údajů, ale stejně potřebujete určité eh, různé úrovně ochrany dat. Máte-li třeba banku, která používá určitý software a tam dojde k narušení toho softwaru, tak samozřejmě ta banka musí vidět konkrétně, které účty byly ohroženy. Ale proto, aby upozornila banka jiné banky, tak nemusí předávat osobní údaje. Někdy jde o osobní údaje, někdy ne. Chceme zajistit, aby tam nebyly žádné mezery, aby, se ne, aby nedocházelo k tomu, že by došlo k narušení osobních údajů ale zároveň, aby byla naplněna kritéria bezpečnosti. Některé pozněcí návrhy jsou v Německu, takže v, Něme, v Němčině, takže já nevím, uh, co přesně znamenají. Já jsem schopen si přečíst ty, které jsou ve francouzštině a v angličtině. Já jsem předpokládal, že se zde najde víc řešení a myšlenek a námětů ohledně toho, co jsem eh, zde vyzdvihoval já, a to jsou softwarové společnosti a zabezpečení. Pokud však jste spokojeni s tím, jak to navrhuji v tuto chvíli, tak dobře. Já jsem předpokládal, že budete žádat, aby to bylo přísnější rád se sejdu se stínovými eh, zpravodaji. Ještě k tomu nedošlo, takže přesně nevím, co si o tom myslí jednotlivé frakce. Další otázka. Co s informacemi a který orgán by je měl předávat a jak a kdy. Zpravodaj má k tomu určité stanovisko a to to, že bychom měli spolupracovat s kontaktními osobami tu chvíli ale stále ještě existuje problém ten, že některé systémy běží v tuto chvíli a jsou vlastně docela efektivní. Samozřejmě jednotný kontaktní bod je transparentní, jednoduché řešení, zdá se, že optimální, ale Musíme zaručit, aby nedošlo k narušení systému, který už v tuto chvíli funguje. Měli bychom nalézt kombinace, která spojuje tohle všechno. Potom ještě jeden pozměňovací návrh, který vznesl jistou otázku. Myslím, že to byl Nias Ankis, který na to upozornil a jde konkrétně o dohled. Je to pozměňovací návrh 31. Kompetentní orgán pro eh, civilní dohled. Zde jde o národní kompetentní orgány, ty, které budou mít tento dozor. Myslím, že to by chtělo zpřísnit. Ještě by mě zajímalo, co k tomu mají další. Dobře, děkuji. Nevidím tady stínové zpravodaje, vidím tady paní Hankes. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy most magyarul mondjam el kolegové, dovolte mi hovořit maďarsky. Budu ale stručná. Pokusím se shrnout, k jakým závěrům jsme dospěli během vyjednávání. Jménem EPP jsme předložili čtyři pozměňovací návrhy a budu-li hovořit pouze za sebe, tak poděkuji zpravodaji za to, že v některých případech já jsem totiž původně předložila 30 pozměňovacích návrhů, 19 z toho tedy eh, bylo přijato a já jsem opravdu ráda, že ta spolupráce byla tak příjemná. Dovolte mi upozornit na čtyři aspekty. kdy vidím, že kolegové z různých politických frakcí, kteří předkládali pozměňovací návrh, dospěli ke schodě za prvé, Klíčové infrastruktury. Eh, které jsou ohroženy ze strany eh, trestné činnosti po internetu a tzv. internetových teroristů. Takováhle zařízení je třeba důkladně chránit a na tom se jistě všichni shodneme. O tom není třeba diskutovat. A teď ještě něco konkrétnějšího. Co tedy konkrétně myslíme tou klíčovou infrastrukturou? Zase jsme se shodli na tom, že tedy ta koncepce klíčové infrastruktury nemůže být omezena pouze na jenom ty eh, velké zásadní eh, celky, ale že je třeba eh, zajistit posílenou ochranu i systému, které hospodaří s vodním hospodářstvím, s energetikou, kontrolují silniční provoz a podobně vzhledem k tomu, že výkon těchto systémů má zásadní dopad na každodenní život evropských občanů a pokud by došlo ke kyberútoku, tak to bude mít zásadní dopad na jejich bezpečnost a životy. Třetí bod. A to je, myslím, naprosto zásadní. Takzvané cloud computing. To jsou systémy, které jsou mimořádně zranitelné. je jednoduché na ně zaútočit, dochází ke snahám vytěžit data a proto bychom tedy tomuto režimu měli věnovat zvláštní pozornost. Z hlediska ochrany dat je to také vysoce citlivá oblast, vzhledem k tomu, že hovoříme o osobních údajích obrovského počtu lidí a jde většinou o citlivé osobní údaje. A proto tedy eh, důležitým úkolem do budoucna je najít určitou rovnováhu, která nám umožní chránit tyto systémy a také tedy nad nimi vykonávat dozor, tedy v tom smyslu, abychom se ujistili, že tyto jsou chráněny. A především tedy, že jsou chráněna ta osobní data, která jsou obsahem těchto systémů. A konečně také bychom měli posílit spolupráci pokud jde o informační toky mezi soukromým a veřejným sektorem. Tomu se tedy týká, to se týká konkrétně jeden pozměňovací návrh, který je zaměřen na aktivity Agentury pro ochranu osobních údajů. Jádrem tohoto návrhu je myšlenka, že je třeba posílit eh, ty uh, aktivity národních orgánů tak, aby tyto byly schopny koordinace a spolupráce i v přeshraničním měřítku. Závěrem mohu říct, že se nám podařilo do, dohodnout celé řadě věcí a pořád ještě vedeme diskuze, ale já jsem bohužel ztratila nic, takže já tady nevím, jak je to například s tím návrhem který se týká nařízení o ochrany dat, protože někteří z vás tady navrhují, že musíme počkat na toto nařízení, než budeme hlasovat o celém tomto návrhu. Nevím, kdo to navrhuje, ale za EPP mohu říci, že bychom to považovali za nešťastné. Pan Schwab předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají ochrany dat a myslím, že budeme mít ještě celou řadu příležitostí k posílení tohoto aspektu. A pokud budeme mít tu možnost zajistit ochranu dat v rámci tedy té zprávy jako takové. Nevidím důvod, proč bychom eh, odkládali hlasování k této zprávě. Protože existence nařízení nemá primárně žádný dopad na naši zprávu, takže já navrhuji, abychom hlasovali na plenárním zasedání o celé této zprávě. Děkuji, vidím, že paní Fajon tady není. Ještě někdo se chce vzít slovo? za ALDE, nebo tedy směrem k ALDE bych ráda řekla, že na základě toho, co tu řekla paní Hankes, já vidím určitou ironii v tom, že rada nyní uvažuje o tom, že odloží přijetí celého toho balíčku na ochranu dát až do roku 2015, nebo dokonce ještě později. Pokud rada chce eh, tento balíček, tak je potřeba, aby se schopila a přijala jej. A my bychom rozhodně neměli odkládat hlasování o naší zprávě. Naopak rada by se měla pospíšit. A za druhé, my jsme předložili pozměňovací návrhy v tom smyslu, že je tedy do určité míry ironické to, že se tu bavíme o potenciálních útocích ze strany nějakých mizerů, darebáků z třetích zemí, teroristů a tak dále. Ale upřímně řečeno, náš tedy nejbližší spojenec se vlastně provinil neautorizovaným přístupem k našim datům a systémům. A myslím si, že původně, když jsme vypracovávali tento návrh legislativy, nepředpokládali jsme, že tím darebákem budou spojené státy, nebo dokonce tedy jeden členský stát vůči druhému. A já si myslím, že pokud by takovýhle útok či neoprávněný přístup byl zaznamenán v členském státě, jako k tomu došlo v Nizozemsku například, kdy se ukazuje, že byl kompromitován systém SWIFT. A v Belgii došlo k velkému útoku na Belgacom, který je tedy poskytovatelem pro všechny velké bruselské instituce. Zdá se, že v Belgii eh, se nad tím nikdo nevzrušuje. V Nizozemsku také nikdo ale já si myslím, že tedy například Europol by měl být iniciativní a vyšetřovat celou věc, protože jestliže dojde k takovéhle věci, má to dopad na celou Evropskou unii a je to nepřijatelné, aby 28 členských států jak se tiše přihlíželo takovému vývoji a nikdo nezasáhl. Já si myslím, že takové vyšetřování by bylo v zájmu evropského občana a že by ho měl vést Europol. To je tedy to, co já jsem chtěla říct. Jako šlostínová zpravodajka, pokud je o ECR, pan Prokop tady není. Paní Vereša tu také není, nikdo z její skupiny. Takže pokud se už nikdo další nehlásí, dám zase slovo zpravodaji. Souhlasím s tím, co jste tady řekla. Minulý týden jsme na to tedy nepřišli, ono se na to přišlo v červnu, ale zveřejnilo, bylo zveřejněno ve Švédsku, že údaje o třech milionech pacientů, tedy ty lékařské údaje, byly osm měsíců volně přístupné, bez ochrany. Což je klasický příklad toho, co by vlastně z hlediska této směrnice bylo považováno za prohřešek. A zase tady se ukazuje, že zřejmě zatím stojí zahraniční tajné služby. Je to opravdu smutné, jestliže eh, tady se vzájemně eh, dochází zájemně ke špionáži, Eh, tím hlavním vyníkem jsou Spojené státy, které špehují nás všechny. Já jsem to také zažil před třemi lety. Byla eh, moje datová schránka eh, terčem útoku ze strany tajných služeb. Já si myslím, že je to téma, na které bychom měli upozorňovat, protože tady má dopad na všechny. Ve Švédsku sice máme tedy tu koncepci transparentní otevřenosti, co největší možné otevřenosti, ale lékařské údaje například považujeme za důvěrné. A podobně jsem byl velmi překvapen tím, že dokonce tedy byla odposlouchána Angela Merklová. Mě tedy překvapilo, že nemá jaksi zašifrovanou komunikaci, ale eh, tenhle naivní přístup k bezpečnosti, k zabezpečení údajů je jaksi rozšířený. Evidentně. A já se chci ještě vyjádřit k tomu, co tu řekla Ania. Problém spočívá v tom, že velmi často tady dojde k selhání spíše v důsledku lidské chyby. Není v tom žádný záměr. Na to často zapomínáme. Jde jenom o snahu ušetřit si práci, ušetřit peníze. Prostě celou řadu selhání se připsat na vrub lidského faktoru. A to je něco, co tedy lze jednoduše podchytit, ale u těch ostatních eh, eh, aspektů si nejsem tolik jist. Nicméně pokud se tedy shodneme na určitých základních principech, budeme mít větší šanci ochránit naše data, naše občany. Pokud jde o vyšetřování ze strany Europolu, já nevím, nevím, co si o tom myslí moje frakce, ale se zájmem jsem si vyslechl váš nápad. Děkuji, tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to poslednímu bodu. A to je sdělení k mé vlastní zprávě o dohodě mezi Kanadou a Evropskou unii o předávání a zpracovávání údajů jmene evidence cestujících PNR. Já se dívám na hodiny a na zastoupení kolegů v sále. Vidím, že se dostavil další kolega. A upřímně Konstatuji, že nevím, jestli je potřeba to v tuto chvíli prodiskutovat, protože jsme stále ještě nebyli požádáni o souhlas. Já jsem zatím nepřipravila ani návrh zprávy. Probíhala debata asi před tři čtvrtě rokem, myslím. Byla to schůze se zavřenými dveřmi s komisí, hovořilo se o aktuálním stavu, zazněla řada kritických připomínek. Myslím, že to bylo jednomyslné. Mám pocit, že máme před sebou text, uvidíme, jestli je všechno dořešeno. Myslím, že je třeba toho ještě hodně dořešit, pokud budeme sdílet údaje s Kanadou, tak jak se můžeme ujistit o tom, jak fungují zároveň eh, dohody mezi Kanadou a Spojenými státy, Kanadou, Austrálií, Kanadou a dalšími eh, zeměmi, jak se ta data budou pohybovat po země kouli v tu chvíli. Já navrhuji tudíž, abychom tuhle věc neprojednávali v tuto chvíli, abychom počkali, až se dostaví oficiální žádost, já potom zpracuji návrh zprávy a potom proběhne debata. Až poté, co dostaneme oficiální žádost o vyjádření a souhlas Protestuje někdo proti tomu? Pan Schlitter je překvapen? Vypadá překvapeně, pane Schlitter? Ne, po, samozřejmě pokud zatím ještě nedorazila žádost, tak je to na vás, ale když se zamyslím nad tím, jaké problémy jsme měli s těmi předchozími dohodami, tak asi se dovedu představit, že tady bude ta kritika podobná, pokud jde o předávání PNR, ačkoliv se jedná o Kanadu. Logika bude úplně stejná. My jsme v roce 2010 zavedli seznam kritérií a výsledky předchozích dohod budou fungovat podobně. My jsme to zavedli jako Evropský parlament. To je první věc, která je potřeba udělat a potom potřebujeme vyjádření Evropské komise k otázkám, které klademe už od roku 2009 a komise stále ještě se k těmto otázkám nevyjádřila. Proto pokud komise chce náš souhlas, tak se musí začít zamýšlet nad tím, jak se vyjádřit a jde o sdílení údajů mezi Kanadou a Spojenými státy. Není to až tak komplikované, já nevím, jestli je tady někdo za Evropskou komisi, ale je potřeba, aby se tomu komise věnovala. Navrhuji tedy, aby debu- debata nebyla zahájena okamžitě. Souhlasíte? Souhlasíte, v tu chvíli můžeme uzavřít naše dnešní jednání. Děkuji vám za to, že jste se zúčastnili. Naschledanou.